Eh, koleżanki i koledzy. Vážení kolegové, zasedání pokračuje. Podle pořadu jednání nyní přejdeme k volbám místopředsedů Evropského parlamentu. Obdržel jsem následující jména kandidátů. Roberta Angelili. Kamínský Michał Tomasz. Koch Merin Silvana. Kratsa Tsagaropoulou. Rodi. Lambrinidis Stavros. Macmillan Scott Edward. Martinez Martinez. Miguel Angel Pitella Giovanni, Rothberend Dagmar, Rouček Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Máme więcej niż 14 Máme více než 14 uchazečů o pozici Místo předsedy. Těch míst, místo předsedy je celkem 14 a proto přejdeme k hlasování. Jedná se o první kolo hlasování. Eh, skrutátoři budou stejní jako ti při volbě předsedy a prosím tedy příslušné skrutátory, aby se přesunuli k jednotlivým volebním urnám a budou hlasovat jako poslední. Opakuji, protože počet kandidátů je větší než počet míst, tak v souladu s článkem 15 odstavcem 1 jednacího řádu musíme provést tajné hlasování. Chtěl bych vám připomenout a přečtu tento příslušný odstavec. Poté se na jediném hlasovacím lístku volí místo předsedové. Prosím, kolegové, posaďte se, protože teď čtu velice důležitý bod z našeho jednacího řádu. A jde o to, co budeme dělat v dalších 12, 20 minutách. Kandidáti, kteří při první volbě získají absolutní většinu odevzdaných hlasů, se považují za zvolené do 14. místa